everybody. Uh, Dobré odpoledne. Vítám vás na našem společném zasedání výborů IMCO a INTA k dovozu kulturních statků a jak víte, je to společná schůze a pan Langes INTA předseda tohoto výboru se omlouvá, že není přítomen a proto já budu předsedat této schůzi z nás za všechny. Dostali jste eh, pořád jednání, pokud nemáte připomínky, Pořad jednání považujeme za schválený a jak víte, je to elektronická schůze, přenáší se po streamu. Eh, pokud máte eh, Zápis z našich předchozích jednání 21.3. a 23. Eh, můžeme je přijmout a začneme tím, že budeme dnes eh, diskutovat o pozměňovacích návrzích a kompromisních pozměňovacích návrzích, které předložili oba dva zpravodajové. Bylo 380 eh, pozměňovacích návrhů k návrhů komise, 56 kompromisních návrhů eh, ze stran před eh, zpravodajů byly diskutovány se stínovými zpravodaji a vy všichni je máte k dispozici. Dostali jste je během přípravy tohoto této schůze. Pokud jde o jednací čas, eh, začneme, abychom byli efektivní, začneme zpravodaji, dále stínovými zpravodaji. A za INTA tady máme paní Moska, ale vím, že pan Kon bude mluvit místo paní Moska. Ich vertrete heute Děkuji. Já tady dnes zastupuji Alisi Mosku jako zpravodajku za SAD. A nejprve bych dovolte, abych poděkoval sekretariátu, asistentům a všem svým zpravodajům za výbornou spolupráci Měli jsme už dvě zasedání stěnových zpravodajů, několik zasedání na technické úrovni, kde jsme probírali ty eh, nejproblematičtější usnesení. Tou hlavní otázkou bylo, jestli potřebujeme eh, tento nástroj na to, abychom eh, regulovali dovoz kulturního zboží. Jež dlouho víme, že je obtížné prokazování země původu, to není možné stoprocentně zajistit. V těchto případech musíme také hledat určitá řešení, o těch se diskutovalo právě, e, jakou úpravu bychom měli přijmout, abychom zajistili e, tu jistotu, například na základě principu třetí země a uznávání jejich rozhodnutí. Nechtěli jsme eh, zbytečně eh, byrokratizovat důkazní břemeno, ale samozřejmě musíme také eh, usnadnit práci celním orgánům, zejména pokud jde o jejich příslušnost. Kromě dovozu, ale si myslíme, že je potřeba si uvědomit, že jde také o otázku exportu a i tady je potřeba zavést určité náležitosti. v této zprávě uvedena příloha obsahující seznam eh, zboží, které podléhá tomuto nařízení. A pořád ještě tady několik otevřených položek, o kterých budeme muset společně diskutovat. Thank you very much. And then the IMCO is... Uh... Děkuji. A pan Dalton? E, děkuji, já bych také rád poděkoval sekretariátu a paní Moska za práci, kterou vykonala. Máme dosud velmi dobrý vztah. Měli jsme dvě schůze stínových zpravodajů. Jsem přesvědčen, že můžeme udělat pozitivní kroky ve prospěch řešení, ale je tam ještě pár problémů, které jsme nevyřešili. A jeden z největších e, problém pro oba dva eh, výbory je eh, to, že vstup eh, kulturních statků má nedávnou historii, jde o některé záležitosti. Máme vyřešené některé otázky, které se týkají třeba Zelandu a Japonska, ale ty kulturní statky jsou daleko širší. Objevují se tady i řetězce a jedním z klíčových problémů je snažit se dospět eh, k dohodě, která by byla schůdná pro eh, celní orgány, protože celní orgány se snaží právě eh, se věnovat tomu, když třeba některá socha se od někud byla vyvezena před 30 lety, potom kde byla a tak dále. To je věc, kterou prostě nemohou sledovat. A právě proto my chceme, aby ten systém fungoval dobře pro všechny a zaměřujeme se na ty oblasti, které jsou nejrizikovější, protože se zabýváme návrhem, eh, který eh, se zabývá hlavně zastavením toku financování terorismu. A my jsme dostali od EPP zajímavý návrh na stínových zpravodajech. Jich šlo vypracování červeného seznamu od ICON a eh, tím a Eh, zákaz tedy eh, přístupu nebo zamezení přístupu rizikových statků do Evropské unie. Takže tím můžeme stanovit určité parametry, eh, které by umožnily spolupracovat a pracovat vůbec celním orgánům. Chceme, aby to, to fungovalo efektivně pro všechny. Celní orgány měli eh, neschůdnou situaci a my jsme ten problém ještě zhoršovali. Eh, rovněž se zaměřujeme na to, aby eh, celní orgány měly požadovaný prach. Navrhujeme tři prahy, prahové hodnoty. Jedna Eh, je licence a informovanosti o původu mimo Evropskou unii, pokud eh, to zboží nebo pokud ten objekt má určitý věk a, eh, nebo určité, určité stáří. A dále sledování to, provozu nebo té cesty, aby se zamezilo financování teroristů. Dále jsou objekt, objekty, které byly ukradeny z nějakých starých um, Eh, nalezišť a nebo z muzeí. Eh, to není naším cílem. My předpokládáme tedy, že eh, kulturní statky z Evropské unie by eh, měly být ponechány v tomto smyslu stranou. Pokud jde o nařízení, eh, jsou zde určitá omezení týkající se eh, fotografii maleb a soch. Zde ten Eh, jak to, to, to stáří je limitováno na 50 let, kdežto u archeologických nálezů je ten limit 100 let. Eh, jinak je zde obecný limit 40 let a eh, pak se určité věci, jako například eh, originální verze eh, Monopolu z roku 34. To nebude, podle to bude, nebude podléhat finančnímu Prahu. Komise uvažovala o 250 letému Prahu a e, některé výbory s tím zdá se souhlasí podle jejich návrhů. Každopádně e, hodnotový prach musí být stanoven rozumně od určité hodnoty. Pokud jde o částky, myslím, že bychom měli harmonizovat tu nejvyšší částku v export, nařízení o exportu 50 tisíc euro, anebo možná ještě více, pokud hovoříme o starožitnostech. Potom je zde pár dalších problémů, e, které musíme ještě ještě mezi stínovými zpravodají rozlušit, především eh, pokud jde o eh, zboží, v transit, které transituje Evropou a nezůstává tady. To je velmi důležitá věc, tu jsme ještě nevyřešili. Pokud jde o ten transit, tak má, moje skupina má určité obavy a už měli, vedli jsme užitečnou diskusi my stínový zpravodaje k tomuto a máme ještě pár dalších problémů. A to myslím, že je pro tuto chvíli vše všechno. Mám těch problémů, o kterých bych mohl hovořit eh, daleko víc, ale myslím si, že pro tuto chvíli je, eh, to stačí a rád si vyslechnu další eh, příspěvky zástupců obou výborů. Takže teď zástupce EPP. Pan Valesa je tady. Každopádně spolupráce s pravodajů byla eh, dobrá, to eh, oceňujeme. Za IMKO je tady pan Kon, předpokládám, že stále řekl, co jste chtěl říci. Takže to tedy znamená, že za EKR a INTA tady máme Davida, Davida Kaltna, nevidím ho, pan Filimovič, ta zde je, takže máte slovo, prosím. Thank you very much, Madam Chair. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Rád, rád bych poděkoval všem, kteří na tomto tématu pracují, zpravodaji oběma zpravodajům. Eh, souhlasím s panem Daltnem, že jsme eh, dosáhli schody o kompromisech. Je pár věcí, se kterými jsme spokojeni, některé věci, se kterými nejsme moc spokojeni. E, e, články 4 a 5 jsou ty nejobtížnější a velmi jsme o nich diskutovali a jsem přesvědčen o tom, že kompromis, e, který jsme vám dali k dost k dispozici, vytváří dostatečnou rovnováhu eh, mezi eh, hodnotou a eh, limity ve všech směrech. Pořád ještě diskutujeme o přílohách, protože to je klíčové, jaké, jaké předměty budou podléhat jakému režimu a zde je důležité, aby to bylo nejméně vyčerpávající. Dále eh, licence pro dovoz. Z, eh, zde eh, to znění je takové, že to samozřejmě neumožní nebo nepřispěje k financování terorismu. Dále elektronické systémy, to bylo teď začleněno do textu, to je pro nás důležité. Chápeme, že některé země s tím mají obtíže, ale jde o to, že chceme, aby to bylo nejschůdnější pro všechny. Ve článku 4 C jsme dosahli kompromisu tím, že pokud jde o odmítnutí, eh, tak eh, a, a, a je třeba, vychází to z komise a v případě podezření na nelegální e, obchod je třeba informovat Europol a Interpol, ale jde rovněž dalo pozměňovací návrh, pokud jde o export přes e, třetí země, kde jde o e, deklarování e, země původu, aby bylo možné identifikovat e, ten předmět a by se zajistilo, že není ten vývoz ilegální. Je zde pár problematických záležitostí dalších. Je nám je mi jasné, že to je téma, které vlastně se pokrývá období pěti tisíc let. Takže jde o věci, eh, které se objevovaly, eh, mizely. My jsme se každopádně snažili nějakým způsobem vytvořit rovnováhu a eh, najít způsob, jak zamezit nelegálnímu financování terorismu a i zamezit ilegálnímu financování terorismu. Ale je nám jasné, že ďábel je v tom nejmenším detailu a přesto ale doufám, že ten konečný krok uděláme brzy a že toto téma zakončíme. Děkuji. Děkuji vám. A nyní v Inta za zelená, pan Kuklastínový zpravodaj za zelené. Děkuji, paní předsedkyně první řadě bych rád řekl, že si myslím, že jdeme správným směrem. Většina politických skupin má společný cíl vytvořit stanovisko, které zamezí problémům ilegálního vývozu kulturních statků a kulturního dědictví. A jak už jste říkala, je to velmi těžké, protože to obsahuje tolik různých předmětů. Eh, kulturní statky eh, eh, pokrývající několik tisíc let, ale i velmi moderní technické dokumenty. Takže to je v obrovské rozpětí předmětů a to velmi komplikuje to nařízení. Samozřejmě to vytváří určité problémy a e, ty se projevily různě, ale jsem přesvědčen o tom, že se nám podaří vytvořit efektivní ustanovení. Myslím, že opravdu teď už jsme na dobré cestě a pro mě a moji skupinu je důležité sem zahrnout ustanovení, která navrhujeme. Například e, omezení tranzitu přes eh, celní, eh, prostřednictvím celních orgánů v Evropské unii, eh, když je domněnka, že určitý předmět se převáž, přepravuje ze země původu, kde byl nelegálně získán. Tady to změní je velmi důležité. Pak tady máme ten seznam, který se týká, netýká přímo kulturních oblastí. Jde o předměty, které eh, jsou na seznamu a jsou s nimi problémy. My jsme dokončili ten eh, seznam ICOM pro všechny země, nejenom pro konfliktní oblasti. A pokud jde o eh, přílohy, domníváme se, že, že musíme mít limity, Eh, týkající se stáří a jsem velmi skeptický, pokud jde o limity týkající se hodnoty. Jinak myslím, že musíme mít společný ne východisko. Děkuji a dávám slovo komisi, kde máme paní Nikol, která zastupuje komisi. Děkuji, paní předsedkyně. My bychom také chtěli poděkovat panu zpravodaji a stínovým zpravodajům za jejich snahu dosáhnout co nejfunkčnějšího systému v oblasti zákazu dovozu nelegálního, kult, nelegálních kulturních statků. Dovoz těchto statků ze třetích zemí je eh, potřeba regulovat, zejména si vážíme pozměňovacích návrhů, které míří na zákaz na evropské celní území na to, že to nařízení se bude týkat pouze ne členských zemí EU. Tedy tak vítáme snahy o zjednodušení definic, definici zemí původu, jakož i kategorii kulturních statků. Tam, kde není možné země identifikovat, je potřeba to vzít v úvahu. Stejně tak bereme na vědomí pozněvací návrhy týkat se věci se eh, těch prahových hodnot u věku, jakož i u dalších eh, náležitostí, tak jak je definuje umluva UNESCO. Nicméně chtěli bychom také připomenout určité změny, ke kterým to může vést v textu. A dále potřeba vyjasnit, že licence, dovozní licence nepotvrzují vlastnictví daného statku. A stejně takže je potřeba jasně uvést důvody pro zamítnutí licence. Uvědomuje se také eh, obavy týkající se rychlého vývoje technologií pro výměnu informací mezi členskými státy. A myslíme si, že ten návrh na spolupráci celních orgánů, který Teď už byl předložen jako setní návrh spoluzákoncům, nabízí dostatečnou pomoci v této oblasti. Stejně tak chápeme obavy týkající se rozdílů v definicích a myslíme si, že je možné vystříct připomínkám parlamentu. Convinced that the examination of the proposed by the Dále vítáme i skutečnost, že tyto předružné výbory nám svým prostudováním tohoto návrhu pomohly vylepšit tento text, tak abychom mohli tyto problémy úspěšně řešit. vzhledem k tomu, jak je to naléhavé, především pokud jde o předcházení tomu, abychom nadále ztráceli důležité kulturní eh, dědictví a financovali terorismus, je důležité, abychom se shodli na řešení ještě před evropskými volbami v roce 2019. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji. A už bych chtěla dát slovo opět oběma spoluspravodajům na závěrečné připomínky, takže prosím Dan Dalton. Um, well, yeah. Děkuji, ta spolupráce byla velmi kvalitní. Myslím, že ty rozdíly mezi námi nejsou až tak velké a jsem si jistý, že se nám podaří najít eh, společnou půdu a dohodnout se ještě k několika věcem, které tady zazněly. Nemyslím si, že jde nezbytně o to, že potřebujete na všechno dovozní licenci pouze u těch eh, typů zboží, které, jsou, které mají největší riziko. A my teď se snažíme vypracovat nějaký rámec. Ale chtěl jsem to ještě jednou zdůraznit, stejně jako je elektronické prohlášení. Ale trochu se dělám starost toho, že jsme tady slyšeli, že zavedení těch prahových eh, hodnot, ať už u věku nebo hodnoty, tím vytváříme mezery. Já si nemyslím, že to je skutečně tak, protože cíl je zabránit eh, financování vážné trestné činnosti nebo eh, teroristické činnosti a pokud tady máte nějakou tu hodnotu nebo věk, tak tím z toho vylučujete ty statky, které jsou nejvíce pravděpodobné, že se s nimi bude obchodovat eh, z důvodu terorismu nebo organizovaného zločinu. V podstatě je to opak, protože vy se, my se tím zaměřujeme, že se nebo ujišťujeme se zaměříme na to, kde to vytváří největší rizika. A ještě k tomu tranzitu, myslím, že bychom měli postupovat velmi opatrně, protože prostě není možné, abychom zabránili zboží v tranzitu podle pravidel VTO, i kdybychom měli podezření, že dochází k jejich nezákonnému dovozu. Pokud eh, ta země, odkud to zboží pochází, nám řekne, že má nějaké podezření ohledně původu, tak eh, na základě toho možná něco udělat můžeme, ale pouhé podezření nemůže vést k tomu, že budeme nezávisle si vynucovat pravidla třetího státu. A stejně tak jakým pravidlům podléhají a jestli ta pravidla jsou jiná od těch našich. V tom případě bychom asi neměli právo tomu zabránit, protože do, hovoříme o tranzitu z jedné třetí země do jiné třetí země, potom ta naše pravidla by prostě neplatila, takže člověk musí k tomu přistupovat velmi opatrně. Je asi jasné, že pokud ten třetí stát nám jasně říká, že zboží prochází Evropou a e, mají nějaké podezření, tak to ten důvod e, je něco s tím dělat, ale pouhé podezření samo o sobě nestačí, takže budeme muset něco s těmi pravidly pro tranzit udělat a doufám, že se nám podaří dosáhnout dohody. Nicméně, jak už jsem říkal na úvod, blížíme se té dohodě a já doufám, že brzy budeme mít konečný návrh té dohody, která bude akceptovatelná pro všechny. Děkuji, pan Kon. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci podpořit to, co říkal kolega Dalton, a sice, že jsme na cestě k dobré dohodě a že se podaří ty rozdíly překlenout. Chtěl bych jenom ještě se vrátit k tomu, co právě říkal, že bychom neměli vytvářet žádné mezery. Měli bychom eh, skutečně dbát na to, aby tím bránili obchodu, bránili celním orgánům, ale spíše měli ustanovení nebo systém, který bude dobře fungovat a který zvýší právní jistotu. A o tu právní jistotu tady jde zejména, zejména ohledně těch seznamů ICOM, protože ty nejsou úplně bez těch eh, mezer. Když se podíváte na země jako je Libanon nebo jiné, tak eh, to je problematické a proto bychom o tom měli dále mluvit. Protože pokud přistoupíme k té regulace na základě seznamu ICOM a skombinujeme několik tedy různých základů, tak bychom se měli postarat o to, aby to bylo vzájemně prakticky možné. Děkuji. Já bych ještě se chtěla zmínit o tom, že hlasování proběhne naší příští společné schůze a to bude 10. července. Děkuji.